Dear colleagues, good afternoon again. We are... Tak znovu dobré odpoledne. Jsme zpátky na druhé části dnešního zasedání výboru, a to konkrétně u bodu 9 našeho pořadu jednání, což je výměna názorů s komisařem Didierem Reindersem ohledně přijatého pracovního programu komise po epidemii COVID-19. Vítám komisaře Reinderse a děkuji mu za opětovnou účast na schůzi našeho výboru. Samozřejmě se účastníte především na dálku, většinou se připojujete ze svých kanceláří. Chceme s komisařem Reindersem diskutovat o práci, která nás čeká a o reakci Evropské unie na pandemii COVID-19. Protože je naším právem mít legislativní dohled a nad eh, evropskou legislativou v portfoliu komisaře Reinderse. Komisař nás bude informovat o přizpůsobeních eh, k pracovnímu programu na rok 2020, eh, které byly přijaty na základě epidemie COVID-19. Zejména půjde o nadcházející sdělení o nové spotřebitelské agendě a o nových legislativních iniciativách v oblasti spotřebitelské politiky. Dnešní výměna názoru by měla vyjasnit záměry komise, pokud jde o pracovní program, a usnadnit přípravy eh, zpráv z vlastní iniciativy v našem parlamentu, eh, tedy těch zpráv, které se týkají nových iniciativ oznámených komisí. A dále chci zdůraznit, že tato výměna názoru se může soustředovat na otázky spotřebitelské politiky a evropské reakce na COVID-19 a také mimo jiné na ochranu cestujících podle předpisů o právech pasažérů a podle směrnice 2015-2302 o balíčkových cestách a implementace doporučení komise o voucherech z 13. května 2020. Kromě toho eh, se budeme zabývat také ochranou spotřebitelů, pokud jde o hotelové rezervace a akce a o monitoring ustanovení o nekalých obchodních praktikách na online platformách. A s těmito slovy okamžitě předám slovo panu komisaři Reindersovi, aby k nám promluvil na úvod zhruba na dobu deseti minut. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, že... Děkuji, že se mohu zúčastnit zasedání vašeho výboru. Eh, the COVID-19 outbreak has profoundly affected people's life. Takže COVID negativně ovlivnil životy občanů se spoustou negativních eh, důsledků. I když už jsme za vrcholem krize, tak dopad na naši širší ekonomiku, na naše obchody i na jedince bude i nadále značný. A nová agenda, na které pracujeme, a která se plánuje na čtvrté čtvrtletí tohoto roku, musí zohlednit dopady pandemie. Hovořili jsme o tom s německým předsednictvím, aby bylo možné prezentovat tuto novou agendu v listopadu na radě, ale předtím to musíme probrat se všemi účastníky. Dovolte mi rozvinout několik bodů z pořadu jednání. Jednak priority, které jsme identifikovali před krizí jsou ještě platnější v kontextu po covidu. Počítáme s uceleným přístupem, který se zaměří jak na zelenou, tak i na digitální transformaci. To jsou ty hlavní cíle komise a tak dále eh, vymáhání evropského práva a mezinárodní spolupráce. Ve všech těchto oblastech musíme vytvořit důvěru mezi příslušnými orgány, občany a firmami a podnikateli. A musíme také e, zajistit, aby existovalo jasné rozdělení odpovědností, lepší informování spotřebitelů, abychom bojovali s dezinformacemi, abychom zajistili, že spotřebitelé budou e, ujištěni o svých právech. Za druhé, pokud jde o hospodářskou obnovu, tak eh, ochrana spotřebitelů by měla být nedílnou součástí, abychom vyvážili respektování a dodržování práv spotřebitelů a abychom zároveň zabránili přílišnému zatížení ekonomických operátorů. Bude to záviset na důvěře spotřebitelů, na jejich soukromých eh, výdajích. Eh, to je velice důležité. 54% celkového HDP závisí na spotřebiteli a na spotřebitelských výdajích. A co se týče naší odolnosti, měli bychom být připraveni účinným způsobem čelit jakýmkoliv obdobným narušením, jako je krize COVID-19. A kromě toho spolupráce v Evropské unii, ať už v rámci členských států, tak institucí je velice důležitá. Žádná země a žádná instituce sama nemůže čelit tak rozsáhlému komplexnímu problému. Čili klíčem bude spolupráce všech subjektů. Mohu potvrdit, že e, národní e, spotřebitelské orgány sdílí tento přístup. 29. E, května se setkala virtuálně síť na ochranu spotřebitela. Všichni podpořili novou agendu, která je založena na tomto přístupu. Členské státy podpořily zesílenou výměnu informací, politický dialog a také operační spolupráci. Je důležité, že budeme moci pracovat, abychom pracovali tedy na lepším informovanosti spotřebitelů a abychom také eh, zajistili pozo- věnování pozornosti zranitelným místům pokud jde právě o spotřebitele, abychom objevili nové trendy. Budu usilovat o lepší ochranu spotřebitelů, kteří jsou, dispro, byli disproporčně postiženi touto pandemií v důsledku například jejich sociálně ekonomických okolností nebo zadlužení, nebo protože žijí v zeměpisně odlehlých zónách. Jak víte, tak revidovaný program komise byl schválen 27. května a za několik eh, týdnů budeme eh, mít veřejné eh, konzultace, zahájíme je a paralelně s tím zahájíme také konzultace o sektorových iniciativách, které budou schváleny v roce 2021. A tato iniciativa týkající se také zelené transformace, a e, směrnice o bezpečnosti e, výrobků a směrnice e, o, o spotřebních půjčkách. Tyto iniciativy jsou naprostou prioritou, jsou součástí té spotřebitelské agendy a tyto tři agendy, tyto tři iniciativy vezmou také v potaz dopady COVID-19 v příslušných oblastech. A já se těším na příspěvky ze strany všech dotčených subjektů, zejména Evropského parlamentu a obzáště také vašeho výboru. A nyní mi dovolte ještě stručně aktualizovat nedávná opatření ve vztahu k, eh, ke krizi COVID-19. Pokud je o um, proplácení letů, tak tam jsme spolu s komisařskou eh, Valán začali pracovat se všemi členskými státy na implementaci doporučení komise analyzujeme otázky členských států a vidíme tam možnosti plnění evropského práva. Nebudeme váhat a přijmeme opatření tak, jak to bude nutné, abychom zajistili na e, dokonalé plnění a zajištění práv cestujících. Já vám chci poděkovat za vaši podporu, která se snaží zajistit e, respektování Eh, stávajících práv práv spotřebitele. A zároveň se snažíme zajistit také eh, problémy jim čelí podniky a snažíme se být vyvážení a dát prostor členským státům, aby měli vysokou míru flexibility a abychom také zajistili vysokou eh, míru flexibility operátorům a snažíme se krom, kromě toho, to bylo, je to velice důležité, budeme v tom pokračovat i nadále a to nejenom, abychom ověřovali správné uplatňování doporučení eh, komise a jejich plné plnění ve členských státech, protože ta, zatím bohužel to po, ještě pokulhá, pokulhává, ale eh, jde to správným směrem, možná budeme muset přijmout některé iniciativy, ale i nadále budeme eh, analyzovat situaci operátorů v, v cestovním ruchu implementaci doporučení komise, abychom měli skutečnou, skutečně kapacitu implementovat uh, tato, tato doporučení. Jinak bychom museli přistoupit k nějakým dalším krokům. Pokud jde o bezpečnost produktů, tak členské, 8 členských států identifikovalo eh, několik 7 milionů nebezpečných, nedostatečně bezpečných masek, které byly staženy z vnitřního trhu. A nyní připravujeme celoevropské Eh, aktivity dozoru nad trhem. Pracujeme těsné spolupráci s čínskými orgány v tomto ohledu. A co se týče těch základních digitálních eh, platform, tak se nám podařilo dosáhnout pozitivních výsledků. Například eh, Google zablokoval 80 milionů Eh, falešných eh, poselství, ale samozřejmě, že různí podvodníci vytváří nové nové sajty a ehm, já jsou tu také eh, tedy orgány ochranu spotřebitele, 268 webo, webových stránek bylo ověřeno, 206 nesplnilo podmínky a nyní jsou předmětem hlubšího vyšetřování, abychom upřesnili míru těchto přestupků. A Eh, vyzvali jsme platformy, aby zůstaly i nadále bděle, aby pokračovali ve svém úsilí, aby informovali pravidelně komisy a národní orgány o nových eh, podvodech, které objeví. Takže budeme i nadále pokračovat práci v tomto směru, v těsné spolupráci s národními orgány a eh, samozřejmě s platformami, abychom se pokusili lépe ochránit a zajistit práva spotřebitelů, abychom je chránili před některými kroky, které jsou naprosto v rozporu s jejich právy, například v obchodu přes internet. A v tomto ohledu jedno, jedno, jeden z hlavních úkolů je informovat spotřebitele. A e, v tom je důležitá spolupráce s různými spotřebitelskými e, združeními, abychom zachovali maximální akceschopnost evropských institucí, abychom informovali jak o potenciálních podvodech a zneužitích, ale také, aby byli preventivně spotřebitelé informováni, aby si dávali pozor na určité informace, které se jim prezentují přes internet. Takže já vám tímto děkuji. Eh, doufám, že jsem nehovořil příliš ze široka a těším se samozřejmě na vaše příspěvky a rád odpovím na vaše otázky. Eh, Děkuji. Pane komisaři, jako obvykle budeme mít dvě kola otázek. První bude pro koordinátory nebo jejich zástupce. Mají minutu a půl a komisař má tři a půl minuty na odpověď. Po tom prvním kole bude druhé kolo. V prvním kole tedy eh, žádá o slovo Andreas Schwab za EPP. Děkuji. Já bych především chtěl vyjádřit svoji vděčnost. Často mluvil o pozitivní mm, výměně názorů eh, mezi vámi a naším výborem a chceme vás ujistit, že budeme v tomto pozitivním tuhu pokračovat dál, protože máme velký zájem o ochranu spotřebitele, což jsme nakonec my všichni. A proto vám chci položit dvě otázky. První se týká takzvané eh, pravomoci eh, prevence. Já jsem eh, mm, mám psal, že stále více občanů se zabývá tím, že Eh, by například eh, poskytovali péči eh, nebo prostě zmocnění k péči v jiných členských zemích. Nyní toho využívá devět členských zemí, mám tady, které ratifikovaly příslušnou dohodu. A proč tedy v pracovním programu není vyjasněno, aby všechny členské státy eh, přijala, přijali příslušné opatření. Dále, platformy v digitální oblasti eh, i, i, i eh, i nejenom online, ale i offline jsou tedy předražené zdravotnické produkty jaké eh, opatření přijme komise, aby zajistila, aby podobné pochybné produkty se nedostávaly na trh, což by mělo souviset se směrnicí o bezpečnosti výrobků, a aby se tyto eh, věci zlepšily. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Především, co se týká těch opatření, které doporučujeme členským zemím, tady není povinnost jednat, to už jsem říkal, že tady máme určitý počet eh, členských zemí, která přijala příslušná opatření. Už jsem mluvil o předchozí výměně názorů. Myslím, že budeme pokračovat eh, v realizaci mm, těch ustanovení, které mají co se týká systému RAPEXu, tak um, celá tato krize um, ehm, COVID-19 a modifikace příslušných úprav, tedy ta mm, E, toto stahování musí být rychlejší, aby byly okamžitě k dispozice informaci o těch nebezpečných výrobcích. A spolupracujeme s e, orgány mimo EU, především tedy čínskými orgány, protože se jedná o produkty z Číny. A mm, budeme tedy dbát na co nejvyšší efektivitu um, Eh, těchto regulací a uvidíme, co to bude fungovat. Děkuji. Za SND paní Biliana Borzan. Biliana, máte minutu a půl. Pane komisaři, Pardon, řečník byl přerušen. Biliano, prosím, můžete si uh, sednout před kameru, nejste vidět, to, což je problém. A omlouvám se, nevím, co se stalo. Ano, teď vás vidíme, slyšíme. Pane komisaři, je pochopitelné za těchto okolností, že některé věci je nutné odložit, ale vždy bychom se měli pokoušet eh, dosahovat výsledků pro občany. Komise vydala hm, akční plán cirkulární ekonomiky a měl být legislativní návrh eh, posílit spotřebitele pro zelenou transformaci, což bylo odsunuto do druhého čtvrtlení. Vzhledem k prioritám Green Dealu a e, frustraci spotřebitele jaksi s malou trvanlivostí produktů, můžete e, zajistit, že budete řešit předčasné stárnutí a posilovat sektor oprav. Dále k společné nebo jednotné nabíječce. To s tím souvisí, to též bylo odloženo což je neobvyklé vzhledem k tomu, že už se to chystá 10 let. Na to také dlouho čekají spotřebitele. Proč tedy to spoždění? Pane komisaři, máte slovo? Já už jsem na minulých schůzích um, vyjádřil názor, že Eh, spotřebitelská agenda má prioritu a bude se co nejvíc rychleji implementovat. A já chci potvrdit, že zajistíme eh, aby opravy byly důležitou součástí eh, toho zeleného dílu a že budeme bojovat proti předčasnému zastarávání, budeme na tom pracovat je to velmi důležité organizovat tento proces. Samozřejmě jsme to odložili, stejně jako další prvky nařízení kvůli COVID-19. My jsme měli velké problémy v jednotlivých iniciativách, v diskusích s parlamentem, Eh, třeba směrnice a podobně. Ale jsem si, že najdeme řešení, abychom pokročili dál ve všech těchto oblastech. A pracujeme samozřejmě iniciativně na nových iniciativách, nové, nový MFF, EU nové generace, oživení a odolnost. Na tom budeme budeme pracovat samozřejmě tvrdě příští týden a je velmi důležité přicházet s různými iniciativami a jednou z nich bude mm, jednotná nabíječka, ale jednotlivé věci se musely odkládat vzhledem k tomu, že bylo obtížné eh, organizovat společně eh, Mm, bylo nutné reagovat na krizi, udělat exitovou strategii, oživení strategii a současně pracovat na jiných věcech. Ale nebojte, budeme mít velice silnou a spotřebitelskou agendu a uděláme vše, co bude možné při respektování té nové agendy, tom, co jsme navrhli parlamentu. Děkuji a za paní Dita Charancová, prosím na minutu a půl. Bohužel neslyšíme. Tak doufejme, že to je lepší. Ještě jednou děkuji Didie, že jste mezi nás přišel. Já chci položit dvě otázky. Jedna se týká podvodů nebo zavádějící reklamy v souvislosti s krizí. Vím, že v březnu jste již začali dialog s velkými platformami. Také znám eh, práci sítě CPC a z tisku jsem vyrozuměla, že budete vydávat měsíční zprávy o online dezinformacích. Můžete nám říci něco o tom ještě víc? A co e, děláte proti těmto podvodům a falešné reklamě? Jak budete řešit takzvané domácí dezinformace? kde Evropané vlastně mm, podávají zavádějící informace Evropanům. Moje otázka, další otázka se stále opakuje, eh, refundace eh, cestujících. I přes změnu politiky některých velkých aerolinek spotřebitelům se stále odmítají refundace, jsou obětí mm, obvinování navzájem mezi cestovními kancelářemi a aerolinkami které eh, jim vždy tvrdí, že mají kontaktovat ty druhé. Stalo se to noční můrou tisíců telefonátů na spotřebitelské centra bez dosažení eh, jakéhokoliv výsledku. Můžete potvrdit, že komisař bude nadále tlačit na, tento, na řešení toho problému, aby spotřebitelé dostali peníze zpátky, abychom se posunuli dál? Děkuji, pane komisaře, máte slovo. Děkuji. K těm podvodům a falešným informacím samozřejmě musíme pracovat na různých úrovních. Jednak spolupracovat s platformami, aby bylo možné odstranit ty podvody, které jsme našli. A také s národními orgány, s eh, druženími spotřebitelů na evropské úrovni i v jednotlivých členských zemích a bylo možné dosáhnout některých výsledků. První výsledky s platform byly velmi pozitivní a my jsme opět požádali platformy, aby udělali víc. Já jsem eh, žádal více informací od spotřebitelů samotných. Um, je důležité, aby se spotřebitelé byli vědomi těch rizik na platformách, protože všichni jsme těmito problémy konfrontováni dále. Falešné informace to je něco jiného někdy. Máme falešné informace o COVID-19, o e, různých elementech tě krize, spousta dezinformací na internetu. Pracujeme na tom a doufejme, že v příštích dnech eh, bude možná nějaké nařízení v rámci aktu digitálních služeb, aby eh, existoval povinný systém boje proti dezinformacím. Spotřebitel to je velice specifické téma. Tady musíme okamžitě spolupracovat s platformami a národními orgány, abychom dosáhli co nejlepšího efektu. Co se týče cestujících, když se podíváte do směrnice o cestujících a právách cestujících, tak já jsem poslal dopisy jednotlivým členským zemím, připomínal doporučení komise. Nyní analyzujeme různé odpovědi Možná přijmeme iniciativu, abychom pokračovali dál. A budeme monitorovat přesnou situaci mm, mezi tedy pasažéry a aerolinkami. Musíme mít jistotu, že bude existovat plná, plné respektování předpisů. Jsou tady diskuse které, samozřejmě, které vedou spotřebitelé s tour operátory, s aerolinkami a zase naše kapacita jednat ehm, s členskými státy, které nerespektují. My to monitorujeme nejenom na základě faktů, ale také nových rezervací na příští leto. ID Virginie Geron, prosím, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci. S touto sanitární krizí, teď vidíme s touto zdravotní krizí, si klade stále více eh, lidí otázky ohledně původu výrobku. Odkud se vzal eh, tento med nebo nějaký jiný Eh, produkt, nebo tato, tyto lazaně, nebo solární panel. Takže eh, často se používají falešná eh, označení a informace na obalech výrobků a potravin, ale spotřebitelé chtějí opravdu vědět, že to, co kupují, je dobré pro ně i pro životní prostředí. Chtějí také vědět, že tím podpoří i lokální produkci. Takže podpoříte, pane komisaři, abychom měli jednoznačné označování, odkud to pochází, jestli je to z Evropy nebo ne a případně z jaké vzdálenosti. Protože eh, pokud má nějaký výrobek eh, být z Evropy a označen jako evropský, tak musí také být většina jeho hodnoty z Evropy. Eh, jinak to v podstatě úplně porušuje to pravidlo, pravidlo Made in France, je to jenom pro statistiku, ale jinak k ničemu. Abychom to lokalizovali v Evropě, to by pak pomohlo zachovat i pracovní příležitosti, ale musíme nejprve znát pravdu a to začíná označováním. Takže jaké jsou vaše konkrétní návrhy, co se týče označování potravin? Děkuji, paní Žon. Pane komisaři, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Celá tato debata o náležitém informování spotřebitelů, to je velká výzva jednak té agendy, na které pracujeme, kterou předložíme koncem roku, ale je to také důležitá součást eh, zeleného eh, eh, dílu, zelené dohody a celkové diskuze o udržitelnosti. Chceme-li zajistit účast spotřebitelů na udržitelném hospodářství se střednědobého dlouhodobého hlediska, tak informace jsou nejdůležitější a označování je součástí této, těchto informací. Je důležité, aby to bylo také srozumitelné a rychle srozumitelné. Už na to máme určité modely, jak e, e, například v oblasti e, energetické účinnosti výrobků, ale jak říkám, je důležité, aby ta informace byla vstřebána spotřebitelem rychle, aby byla rychlá informace o původu toho výrobku, o udržitelnosti, způsobu produkce o jeho do, a jeho dopravy. To je diskuze, která nás čeká. Budeme se bavit o tom, jakou to má mít podobu. E, to můžeme mít eh, samozřejmě různé etikety, ale to je někdy problematické, anebo nějaké jednoznačné, jasné označení, z něhož vyplývá, jaká je kvalita produktu nebo služby, ale teď se bavíme zejména o produktech a udržitelnosti jeho způsobu výroby a to, jak se dostal do rukou spotřebitele. A eh, krize COVID-19 ukázala, že v podstatě hodně Eh, těch místních podniků eh, často eh, to bylo na jejich úkor, některé firmy naopak dávaly k, info, k dispozici falešné informace a zneužívaly této situace. Ale musíme opravdu pracovat na těch krátkých dodavatelských řetězcích. A to je něco, co se do určité míry teď prosazuje, ale je důležité, aby to eh, trvalo i nadále, aby to byla jasná povinnost pro operátory a postihy v případě, že nebudou eh, tyto podmínky plněny. A jakou to bude mít podobu, to bude záviset na konzultaci se všech, všemi zúčastněnými subjekty, včetně eh, těch různých spotřebitelských spolků a dalších. Děkuji. Děkuji nyní Anna Kavacíny jménem Zelených. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, pane komisaři, že jste opět s námi. Je to nesmírně užitečné. Teď eh, se bavíme o pracovním programu na rok 2020, ale eh, já bych eh, vám chtěla poblahopřát k iniciativě legislativě due diligence, kterou navrhujete na rok 2021 a ta bude, obsaho, ta bude pokrývat všechny sektory, včetně životního prostředí a včetně odpovědnosti, což je nesmírně důležité a je to to, co parlament požadoval už mnoho let. A chtěla bych se vás zeptat na časový harmonogram. Mohl byste se o něm zmínit? A teď zpátky k roku 2020. Kolegyně z SD už to zmínila. Nová spotřebitelská agenda je plánována na tento rok, ale veškeré oběhové hospodářství bylo odloženo, včetně návrhu týkajících se spotřebitelů, odloženo na příští rok. A mě to trošku mrzí, protože všichni víme, že oběhové hospodářství je v srdci zeleného dílu a také v srdci eh, plánovaného oživení. A i předsedkyně von der Leyen to mnohokrát zmínila tady na plénu. Takže já si myslím, že nesmíme zapomínat na to, že produkty by měly mít delší životnost, měly by být opravitelné a tak dále. To jsou důležité otázky pro životní prostředí prostředí i pro ochranu spotřebitelů a já doufám, že přijdete s nějakým silným návrhem. A potom druhá otázka. Jaké budou přesně základní pilíře nové spotřebitelské agendy? Protože vy jste zmínil určité pojmy jako odolnost a tak dále, ale co pro vás to znamená konkrétně? Jak bude vypadat konkrétně i nová spotřebitelská agenda? Protože to se netýká jenom to se netýká DG Just, ale více generálních ředitelství, tam, těch je mnoho, kam spadá ochrana spotřebitelů. Jak to hodláte všechno koordinovat? Děkuji. Pane komisaři, prosím. Děkuji. Takže to byly různé otázky. Nejprve se ptáte na due diligence. Já to, já nechci vysvětlovat všechno, co chceme dělat v příštím roce v novém nařízení, ale zaprvé chceme pracovat na povinné regulaci na těch nejdůležitějších prvcích. Mělo by to být napříč sektory. Vy jste zmínila odpovědnost, liability, to bude důležitá eh, součást, eh, občanská odpovědnost a také schopnost členských států vykonávat dohled. Tam se zapojují různé orgány, eh, takže to je velice důležitá součást procesu. Časový harmonogram momentálně vypadá tak, tak, že teď probíhá neformální konzultace s mnoha různými partnery, e, s e, výbory parlamentu a i uvnitř komise probíhají konzultace. E, můj kolega Phil Hogan velice podporuje proces due diligence a celou tuto iniciativu. A jsou určité vazby samozřejmě mezi obchodem a takovouto iniciativou a Časový harmonogram vypadá tak, že příští rok zahájíme oficiální konzultaci a já tedy doufám, že se nám podaří příští rok to předložit parlamentu a diskutovat už o konkrétních iniciativách a ne pouze o nějakých principech. Jsou tu dva principy eh, due diligence v dodavatelském řetězci, sociální práva a lidská práva, ale potom také povinnosti eh, ředitelů eh, předkládat dlouhodobé a krátkodobé a střednědobé strategie, nikoli pouze krátkodobé. A teď k naší agendě. Oběhové hospodářství je důležitá součást. Vy jste hovořila o opravách, o předčasném zastarávání a bude potřeba, abychom přišli s nějakými návrhy na toto téma. Už o tom nějakou dobu diskutujeme a jde jistě o důležitou součást spotřebitelské agendy. A vy jste se ptala, jaká opatření budeme vypracovávat. Budeme pracovat na dvou hlavních cílech. Před COVID-19 se nám podařilo začít se zeleným dílem. A také jsme přišli s bílou knihou o umělé inteligenci, Eh, to se vlastně týká digitálního přechodu, to jsou nové prvky digitálního přechodu, eh, nové technologie, umělá inteligence, blockchainy a tak dále. Ale po krizi COVID-19 chceme samozřejmě pokračovat eh, na nástrojích oživení a odolnosti. A ty budou právě pracovat na těchto dvou cílích, na zeleném dílu a digitálním přechodu. Pro spotřebitele je nejdůležitější, aby byli zapojeni do těchto vývojů a v zeleném dílu jde skutečně o to, aby spotřebitelé byli informováni, aby mohli učinit volbu pro udržitelné produkty a aby se takto mohli účastnit zeleného dílu tím, že budou přesně a konkrétně informováni. A to tež platí u digitálního přechodu. Bude velice důležité, aby spotřebitelé byli zapojeni. Nechci říkat, že digitální cesta je vždy nejlepší, O tom už se vedly určité diskuze o, způso- o e, schopnostech realizovat obchody online a offline a případně v kombinaci, ale je pravda, že zelený díl a digitální přechod jsou dva hlavní prvky, kde chceme přijít s konkrétními akcemi. Zejména to má být zelený díl, kde bude komise lépe informovat spotřebitele, aby měli možnost učinit rozhodnutí a účastnit se celého procesu. Děkuji. Jménem ECR pan Adam Bělan, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji i vám, pane komisaři. Pandemie koronaviru odhalila mnoho slabin jednotného trhu. E, nedaří se nám bránit proti přílivu nebezpečných výrobků. Na internetu probíhá mnoho obchodních transakcí a platformy e, internetových obchodů jsou teď terčem kritiky. Je samozřejmě snadné kritizovat online platformy, ale těžší je pomáhat těmto platformám splňovat nové požadavky. Mezi něž patří eliminace nebezpečného obsahu. Máte nějaký nápad, jak pomoci těmto podnikům? V nové spotřebitelské agendě uh, hodláte uh, updateovat a upgradeovat systém RAPEX, aby se z něj stal užitečný nástroj pro podniky. Je potřeba zautomatizovat některé procesy uh, pomocí API a externí subjekty musí mít přístup k systému RAPEX, jinak tento nebude užitečný. A ani teď e, není využíván tak efektivně, jak by měl. A není možné rychle odstraňovat nebezpečné produkty. A teď k mé druhé otázce. Určité subjekty eh, nesídlí na jednotném trhu, ale operují zde. A ty by měly podléhat stejným pravidlům jako podniky, které jsou zde registrovány. Jak to hodláte řešit? Protože jestli to řešit nebudeme, tak se nám velice těžko budou chránit spotřebitele. Děkuji, pane komisaři, prosím. Že v obou těchto oblastech víme postupovat na základě zkušeností, které jsme nabili v průběhu krize. Samozřejmě, že to mělo e, dopad na e, prodej, prodej online a tak dále. A e, jsou tu firmy, které pocházejí z mějšku, ale chtějí fungovat na vnitřním trhu. A jak jsem už říkal, pracujeme s platformami, z nich větší část spolupracuje na možnosti stáhnout určité falešné reklamy, zavádějící reklamní eh, oznámení, takže v řadě případů došlo ke stažení a ty produkty se nedostaly na trh. A můžeme toho využívat také k informování spotřebitele. A zlepšení systému RAPEX tak to je jedno z poučení, které můžeme vyvodit z této krize, aby eh, jsme upřednostňovali rychlost výměny informací. Jestli k tomu bude potřeba změnit stávající nařízení nebo ne, to se uvidí. Možná se to dá zlepšit už i na základě stávajícího nařízení. Eh, ale každopádně došlo k hm, zachycení významného počtu těchto podvodných či falešných eh, sdělení a reklam. Platformy se na tom musí podílet, abychom ještě více zrychlili celý tento postup. Pokud jde o ty externí subjekty, tak tam platí obecná ustanovení, ehm, ta pravidla, která se vztahují na eh, evropské firmy, se vztahují i na vnější podniky z třetích zemí, které chtějí fungovat na vnitřním trhu. To se, eh, k tomu se vrátíme i, eh, až se budeme bavit o třeba o umělé inteligenci, o udržitelné správě. Vlastně se to týká průřezově veškerých opatření na ochranu spotřebitele. Je to důležité, je důležité, abychom uplatňovali tato pravidla ve spolupráci mezi eh, evropskými orgány a členskými státy jsou tu některé, byly tu některé výrobky, které byly nedostatečně bezpečné a my budeme i nadále eh, potírat tyto produkty, zlepšovat bezpečnost produktů, ale probíhá to ve spolupráci s členskými státy, aby se nedostávaly na trh tyto nebezpečné výrobky. Merci beaucoup. Alors... A teď první kolo, tedy po, a Sofie Pelletier je jako poslední na minutu a půl. Sofie, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři, že jste se znovu dostavil na náš výbor eh, do Evropského parlamentu. Ještě k platformám. Jak můžeme zajistit práva evropských spotřebitelů a respektování práv, aniž bychom používali automatické filtry digitální? Nebudu hovořit přímo o platformách, protože o tom už hovořili další kolegové. A další zásadní otázka, význam výživy a potravin. Když se tu hovořilo o té větší čitelnosti těch ozna, označení, to mě těší. A e, já bych tady navrhla, proč bychom e, neměli ten takzvaný Nutriscore rozšířit na všechny výrobky. V rámci té naší strategie um, ehm, z farmy až na stůl, to by nutilo jednak výrobce z, z zemědělsko-potravinářského odvětví eh, s kvalitnit a zpřesnit eh, označování těch potravin. A dále jsme hovořili o opravitelnosti výrobku. To je důležité, eh, protože nedávno v Norsku proběhl eh, proces, kdy nějaký oprav, eh, opravář prodával eh, ty součásti levněji než samotný výrobce. A my musíme zabránit kumulaci odpadů, zejména elektronického odpadu, protože to je špatné pro životní prostředí. A často výrobce nezajistí opravitelnost nebo je to příliš drahé oproti koupi nového výrobku a to je vlastně odrazující faktor. Nemyslíte si, že se nyní dostáváme do fáze eh, zdravotnické environmentální krize, kdy je důležité i toto ošetřit? Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. K těm třem prvkům. Platformám. Ano, tam by měla probíhat diskuze, výměna názorů o tom, jak zabránit eh, určitým excesům, které se v průběhu krize projevily. Už jsme některé iniciativy přijali, jak jsem říkal, spolupracujeme od samého začátku s platformami, ale důležitá a problematická je rychlost těchto opatření to se dá ještě zlepšit, aby eh, spotřebitel nečelil eh, těmto problematickým situacím příliš dlouho. Ten příklad Nutriscoru, který zmiňujeme, my zmiňujete, ano, tady jde o opatření nejenom ohledně udržitelnosti procesů a udržitelnosti samotných výrobků, ale jde také o to, jak zajistit, aby tyto informace byly snadno čitelné. Protože je velmi snadné eh, to přehnat a dát na označení příliš mnoho komplexních informací, ale není z toho potom úplně jasné a přehledné, o co jde. Ale my usilujeme o jednoznačnou přehlednost, ať už je to Nutriscore nebo e, nějaký jiný princip semaforu, kde bude jasně vidět, e, co e, ten výrobek obnáší Čili aby to bylo pravdivé a zároveň čitelné. A já si opravdu přeji, aby obchod byl otevřen profesionálům z různých asociací spotřebitelů e, a, a aby ty informace, ještě jednou opakuji, byly viditelné a čitelné. Pokud je o tu opravitelnost výrobku, tak to je, to opět spadá do udržitelnosti ekonomiky já teď neznám přesně ten norský případ, který jste zmínila, neznám jeho okolnosti, ale je důležité, abychom zajistili naprostou záruku opravitelnosti a vyměnitelnosti součástek. Takže pokud jsou nějaké náhradní díly, ať už pro smartfony nebo jiné, tak i v tomto případě tu musí být je jasná záruka. Já nevím teď přesně, o co šlo v tom rozsudku, který jste zmínila, ale je to rozhodně část toho, čím se musíme zabývat, protože opravitelnost je důležitou součástí celého tohoto procesu a já to také pokaždé zdůraznuji. Je to například v kontextu té diskuze o předčasném zastarávání výrobku. A e, v tom jistě je potřeba učinit ještě větší pokrok. Um, Tím jsme u konce prvního kola otázek a odpovědí a jdeme na druhé kolo, které bude poněkud kratší. Jedna minuta na otázku, tři minuty na odpověď a jako první bude jménem EPP mluvit Pascal Arimon. Na jednu minutu, prosím. Děkuji. Děkuji. Eh, Děkuji, pane komisaři. Um, já jsem pro větší harmonizaci, pro lepší fungování vnitřního trhu, usnadnění života spotřebitelů, žitelů s využitím umělé inteligence. A bude třeba právní rámec, aby byla mm, garantována maximální důvěra, aby to bylo možné harmonizovat Plánujete, že eh, navrhnete eh, nařízení, co se týče některých aplikací eh, umělé inteligence, které jsou rizikové. Dále Schengen, tam v rámci té epidemie koronaviru hm, členské státy bez neko, nekoordinovaně vzali celou řadu vlastních opatření, což ovlivnilo volný pohyb osob. A um, aby se to neopakovalo při příští pandemii, předpokládá komise, že bude nějaký šendenský kodex 2.0, který bude lépe centralizovaný a koordinovaný a eh, že děkuji za eh, tento apel eh, větší harmonizaci. Děkuji, paní předsedkyně. Především k umělé inteligenci. Já chci říci, že v tuto chvíli probíhají 14. Mm, no, mm, eh, tedy 19. Eh, mm, února bíhají konzultace eh, s tím, že v prvním trimestru příštího roku by měl přijít právní rámec. A já nic nevylučuju. Je možné si představit různé prvky harmonizace něco možná bude upřesně, upřednostněno, ten nediskriminace, užívání umělé inteligence, respektování základních práv všech operátorů, hm, občanů, samozřejmě z důsledky na bezpečnost, odpovědnost. Já nevylučuji eh, hm, jaké tedy mm, právní nástroje budou zvoleny, ale ty závěry mm, těch konzultacích budou mm, dosaženy. K ženskému kodexu e, nutné konstatovat, že komise přijala Eh, koordinované rozhodnutí, jak, jak si vystoupit z té krizi. Ten vstup do té krize byl samozřejmě komplikovaný, to je logické, ale co se týče toho vystoupení z krize, tady už je větší koordinace. Otevíra, otevření hranic příští týden v rámci Schengenu, ale také organizaci e, směrem ven. Eh, vůči zemím, které nejsou v Schengenu, ale i také vůči zbytku eh, partnerů v světě. Když mluvíte o budoucí pandemii, ehm, samozřejmě zdravotní otázky budou rozhodující. A je tady eh, často rozdíl mezi některými státy i v Schengenu, protože ta sanitární hygienická situace není eh, stejná. Je ten, že proces otevírání hradec, ať je to v Schengenu nebo mimo, tak eh, klíčovým prvkem jsou ty hygienické podmínky, zdravotní situace. že vždy bude disparita v rámci pandémie. Eh, je důležité, aby to odpovídalo objektivní situaci v terénu a nebylo to nějaké svévolné rozhodnutí někoho. A nyní za SND paní Grapíny. Paní, paní Grapíny, prosím, jedna minuta. Paní Grapiny, máte slovo, prosím. Press the speak button, please. Okay. Začněte tlačítko speak. Slyšíte mě? Of course, uh, I discussion in SND, we understand the, the need tak eh, pokud to chápeme, tak potřebujeme nějaký program od komise, ale důležité je, aby se komise nesoustředila jenom na firmy a jejich plány obnovy, ale také na spotřebitele. A já se ptám, jak hodlá komise obnovit důvěru spotřebitelů v jednotný trh? můžeme očekávat, že problémy, které eh, se objevily během pandemie COVID-19, jako je například prodej ilegálního ochranného vybavení na medicínských platformách. Bude to nějak řešeno eh, v té nové legislativě, nové iniciativě, protože to je velice závažný problém a je potřeba nějak znovu vybudovat důvěru spotřebitelů v jednotný trh. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, prosím. Děkuji. Jsou různé způsoby, jak řešit takovouto situaci, protože během krize COVID-19 se objevily nejrůznější problémy. Prvním z nich byla nemožnost na evropské úrovni poskytnout některá ochrana vybavení, jak občanům, tak eh, zdravotnickým pracovníkům eh, bylo mnoho problémů s rouškami a tak dále, do toho nechci zabíhat, ale také s farmaceutickými produkty, s léčivy, a s tím, jak byla tato léčiva poskytována. Museli jsme navázat kontakty s mnoha zeměmi světa a první z nich byla, byla Čína. My jsme získali čínské produkty v mnoha oblastech, ať už, vý, ať už výbava nebo e, léčiva, a bylo potřeba zorganizovat jaksi relokalizaci těchto předmětů na evropské úrovni. Bylo možné samozřejmě to koncentrovat do rukou komise, která by měla možnost skladovat vybavení a e, léčiva, protože to je jediný způsob, jak to dělat společně a ne každá země zvlášť. Pokud bychom měli nějaké takovéto sklady na evropské úrovni, tak by se výrobci mohli účastnit tohoto procesu a mohli by navázat vztahy s orgány a řešit strategické vybavení tak, jak to máme v dalších sektorech. To je první věc. A druhá věc je blokovat nebezpečné produkty, které přicházejí ze zahraničí, ze zemí mimo Evropské unie. A tady spolupracujeme s platformami internetových prodejů. Máme od nich velice dobré reakce, ale je potřeba dělat více. Je potřeba urychlit to blokování eh, inzerce eh, takovýchto eh, produktů na platformách. Už jsme o tom dnes diskutovali dvakrát, o tom systému RAPEX. Ten by měl zlepšit svou kapacitu a měl by být zrychlen, fungovat rychleji než nyní. A budeme pracovat na nařízeních, jak už jsem říkal, na nařízení o bezpečnosti a je potřeba zjistit, jaké existují potřeby změn v těchto nařízeních. Nejenom co se týče e, umělé inteligence, ale i z dalších ponaučení z krize COVID-19. Je pravda, že je to otázka důvěry spotřebitelů. To je jasné, je potřeba, aby spotřebitelé měli důvěru v bezpečnost produktů, které kupují na vnitřním evropském trhu. My na tom pracujeme a je potřeba samozřejmě se ponaučit z krize COVID-19. Nejenom co se týče výroby v Evropské unii, kterou musíme rozšířit v některých sektorech, ale také co se týče schopnosti blokovat podvodné a falešné nabídky na internetu i mimo internet offline. Děkuji, pane komisaři, a nyní pan Joffro a Didier z EPP. Zdravím, pane komisaři. Takže pokud čelíme takové zásadní krizi jako této, tak je jasné, že musí Evropská unie se zabývat naléhavými problémy, investovat do obnovy ekonomiky, ale také se reformovat, abychom zorganizovali eh, solidní a důvěryhodný vnitřní trh. A pokud jde eh, o ty eh, kolektivní systém kolektivních žalob, to je důležité, velice důležité z hlediska struktury tohoto trhu krize nám ukazuje, co se děje v těch, s těmi leteckými společnostmi. Potřebujeme možnost takovýchto kolektivních stížností, které budou chránit spotřebitele před zneužitím, jich byl svědkem, ale zároveň to zajistí právní jistotu pro firmy, které jsou již tak příliš oslabeny touto krizí. Víte, pane komisaři, že v průběhu um, izolace jsme se bavili te- o technických otázkou, ty otázkách, budeme mít trialog eh, v červnu, ale mě by zajímalo, zda pro vás a pro komisi jako celek toto téma je či není prioritou navzdory celému kontextu, navzdory nezbytnosti zaměřit se na hospodářské oživení, že potřebujeme věť, zvýšit jak právní jistotu pro firmy, tak pro spotřebitele. Děkuji, pane Didě. Pane komisaři, chcete? Děkuji. Pane zpravodaji, velice mě těší vaše otázka. Mohu potvrdit, že je to priorita. Zůstává i nadále v programu komise a nás velice těší, že um, možná ještě za um, že budeme moci pokračovat v tomto procesu a že tedy ty diskuze budou pokračovat v tom, co bylo započato. Jistě, že bychom se měli bavit o kompromisu s tím, že musí být e, zajištěna ochrana spotřebitele a já bych chtěl zúraznit zejména nutnost probrat také délku transpozice. Protože od té doby, co se bavíme o tom zastoupení, o té možnosti eh, kolektivní žaloby pro spotřebitele, tak vidíte, že v průběhu krize mnoho spotřebitelů se ocitlo v problematických situacích ve vztahu k různým ekonomickým aktérům a je možné je důležité, aby bylo možné jednat kolektivním způsobem. Bylo to v cestovním ruchu, eh, v, v těch, u těch letenek a eh, dále v dopravě. A kromě toho jsou tu další témata, kde se eh, nabízí tento nástroj kolektivních opatření. Je tu celá řada různých žádostí, umožnit je i v dalších oblastech, třeba v oblasti životního prostředí nebo sociálních otázek nebo lidských práv. A pokud v průběhu příštího trialogu dosáhneme dohody, tak to by vyslalo jednak dobrý signál, tím, že by získal spotřebitel dodatečná práva, ale kromě toho bychom se mohli začít bavit i dalších případech takovýchto kolektivních opatření, která jsou úplně stejně platná a zdůvodnitelná. Ještě jednou potvrzuji, že se jedná o prioritu komise. Pokud se to podaří za chorvatsko předsednictví, tak aby členské státy měly k dispozici dostatečnou dobu pro transpozici. A ještě jednou děkuji za dotaz. Um, then we go to Mrs. Sven. A nyní bude mít slovo paní Svenja Hán jménem Renew. Prosím, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, že jste s námi, pane Reindersi. Já mám otázku ohledně ochrany spotřebitelů v letectví. Opatření proti covidu se postupně uvolňují v členských státech a znovu začínají létat letadla. A přitom vzrůstá podezření, že některé aerolinky prodávají letenky přestože nemají eh, v úmyslu ty lety skutečně uskutečnit. Už eh, si, už si na to stěžují některé články i občané. A eh, mohou eh, zrušit let 15 dnů předem, což je těsně před tím, než by občané získali právo na odškodnění. A potom nabídnou eh, cestujícím pouze voucher, místo aby dostali informace o svých právech, nemluvě o tom, že by jim vrátili hotovost, na kterou mají nárok. Co o tom komise ví o této, o této údajné praktice a jak hodlá zajistit, aby se toto nestávalo a aby práva spotřebitelů byla ochráněna v Evropské unii. Děkuji, pane Reindersi, prosím. Děkuji. Tak nejprve já vím, že situace v členských státech je různá, co se týče dodržování doporučení komise. My vydáváme doporučení ohledně ochrany spotřebitelských práv a analyzujeme situaci v členských státech a podnikáme iniciativy, pakliže je to potřeba. Pokud jde o ty jevy, o které jste popsala, tak já jsem viděl určité informace o podobných situacích a jsem si jistý, že společně s kolegyní Valean navážeme vztahy s některými aerolinkami a s spotřebitelskými organizacemi. Děkuji za tuto otázku. Situaci budeme analyzovat a zjistíme, zda takovéto situace v blízké budoucnosti hrozí, protože je třeba správně koordinovat ten proces restartu turistických aktivit v celé Evropské unii. Diskutujeme o hranicích, diskutujeme o zájezdech a také o hygienických opatřeních eh, v různých turistických destinacích. Jestliže se tam vyskytnou nějaké problémy s aerolinkami, pokud jde o aplikaci evropského eh, práva, tak eh, samozřejmě budeme konat. Děkuji za tuto otázku, protože já jsem slyšel zvěsti o takovýchto eh, praktikách a ověřím to s kolegyní Adiny Sadinou Valean. Pokud je to pravda, pak bude potřeba podniknout nějaké iniciativy. Děkuji a teď za Jean za ID. Oui. Pane komisaři, dobrý den, paní předsedkyně. Já bych chtěl připomenout eh, některé nárůsty cen, které si všimli spotřebiteli. Mm. Eh, mm, mm, nárůsty eh, cen, dopravy, mm, obalů, pr- pracovní síly, což bylo nutné to jak si zabezpečit ze hygienických důvodů. Ale pak je tady další nárůst cen, určitá inflace mm, některých produktů a služeb. Jsou podniky a sektory, které ztrácí, které uh, Ehm, a spotřebitelé přitom současně trpí ztrátou zaměstnání a výpadkem příjmů. Proto je třeba podpory, abychom znovu nastartovali ekonomiku. Musí to být dostatečné a regulovatné, to, tato inflace cen. Co předpokládáte, že zavedete? Jaké opatření byste regulovali, aby nedošlo k velkému nárůstu cen pro spotřebitele? i mm, v ekonomiku. Děkuji, pane komisaři. Děkuji. Konkrétně e, tady více prvků, které již bylo zavedeno, které e, mm, v souvislosti s situací e, jednotlivých produktů. Co týče podpory operátorů, tak tady je třeba, aby to bylo vyvážené mezi tedy mm, podporou operátorů a ochranou spotřebitele. Tady mluvíme o těch e, právech cestujících, cestovním balíčku. Ehm, otázka ehm, ta, té podpory oživení samozřejmě třeba pomoci operátorům Eh, snížení mm, DPH, eh, abychom se, se obnovila činnost v oblasti turismu, restaurací, což je samozřejmě dobré pro spotřebitele a má to dopad také na marži těch eh, a operátorů, které musí zavést hygienická opatření, která je omezují takže tady mm, mm, musí být nárůst cen, ale musí to být spravedlivé mezi eh, tím úsilím, co vyvíjí stát, operátor a spotřebitel. Některé náklady, které souvisí s covidem, tak první věc je informace spotřebitele. Není možné, aby Někteří operátoré prostě eh, um, ukázali, jaké náklady měli, eh, aby mohli poskytovat služby a prodávat zboží. A to, to, to, to musí být jasně indikováno. Není to tedy povinné to mít nějaký, nějakou přirážku COVID, ale eh, je důležité, abychom reagovali především eh, spolupráci s platformami a informačními kanály, abychom měli více informací o tom. Ehm, od Združení eh, spotřebitelů ehm, bychom viděli, zda je třeba podniknout další eh, informace, abychom podnikali opatření, na, eh, se týče nárůstu cen, které jsou mm, nepřiměřené. Eh, ty náklady, které jsou z důvodu hygienických, jsou indikovány jasně pro spotřebitele. Děkuji a nyní za zelené skimmer. Děkuji. Komise oznámila revizi směrnice o bezpečnosti produktů. Eh, bude komise pracovat na povinných eh, certifikacích kybernetické bezpečnosti, která může být efektivní pouze pokud bude založena na regulačním rámci, kde budou povinné požadavky. Přijme komise nutné kroky. Eh, jak komise zajistí, aby bezpečnost nebyla jenom respektována, když je produkt na, uveden na trh, ale aby byla během životnosti produktu znovu posouzena. Normy jsou často založeny na průměrech a eh, produkty přitom, které jsou bezpečné pro muže, nejsou nutně bezpečné pro ženy. To jsme viděli u těch ochranných pomůcek jak eh, se promítne genderový mainstreaming do standardizace, aby všichni spotřebitelé byli stejně chráněni. Pane komisaři, prosím. Co se týče bezpečnosti produktů, jsme řekli, že na základě Bílé knihy a jí budeme nejenom zahajovat eh, tedy konzultace, které probíhají do 14. 6. Nejprve se analýzu, budou analyzovat a pak mm, bude diskuse o bezpečnosti a odpovědnosti. Bezpečnost produktu je důležitá, abychom mohli zohlednit více rizikové sektory a produkty. To je mix protože už tady probíhají nějaké diskuse ve výboru na toto téma. A samozřejmě je pravda, že musíme vzít v úvahu e, životnost produktu. Musí být možné tedy um, um, brát v úvahu tyto věci, některé prvky směrnice o bezpečnosti produktů, aby to bylo možné s analýzou nových technologií, kybernetická bezpečnost a samozřejmě bezpečnost pro spotřebitele. My musíme mít jistotu, že to je možné s a priori analýzou a a posteriori kontrolou s možností přeskumu během životnosti produktu. S tím nemám problém. Ale jsme na začátku diskusí. Budeme konzultace o, o využívání AI v jednotlivých produktech. Genderový mainstreaming je součástí všech politik. Musíme o tom diskutovat. V přípravě spotřebitelské agenty je mnoho prvků, kde může být nerovnost skutečně mezi uh, různými skupinami a gender mainstreamy. K tomu patří také menšiny. A to také musíme zohledňovat. A to samozřejmě součást diskusí, aby všichni aktéři eh, té přípravy a spotřebitelské agendy, já jsem, já mám na mysli due diligence, budeme mluvit o due diligence, některé sociální témata, Eh, eh, lidská práva, nerovnosti, jednak genderové, tak také mm, minority na lokální úrovni. Je to součástí tedy diskusí o spotřebitelské agendě. Řešení nerovností mezi spotřebiteli, mezi muži a ženami v některých případech. Děkuji, pane komisaři. Tím končíme druhé kolo otázek. Chci se zeptat, zda máte na závěr nějaké něco, chcete říct na e, závěr tohoto kola otázek. Děkuji. Chci říci, že je mi ctí, že s vámi mohu jednat o těchto věcech a chci říci, že v tuto chvíli jsme ve strategii exitu COVID-19 Doufám, že to je skutečnost a že mm, to jde ke skutečné mm, oživení. Eh, už nebude riziko do budoucna. Samozřejmě bylo třeba něco odložit. Někdy je to nové, díky nové analýze nebo nové iniciativy eh, mm, Někdy to je jaksi širší hledisko, proto se to odkládá. Budeme věnovat pozornost různým prvkům, které byly v minulých pracovních programech. Další prvek, na který chci, tady si zdůraznit, je, že když probíhají konzultace, tak musíme zvážit výsledky konzultací, než přijmeme konkrétní rozhodnutí. Jestli to bude směrnice nebo nařízení, samozřejmě to je důležité pro parlament, ale především musíme situaci analyzovat a na, zača- na základě výsledků něco navrhnout. Příprava spotřebitelské agendy. Teď e, diskutujeme s mnoha aktéry. Jsem rád, že jsem dostal řadu návrhů z parlamentu. Vidíme, co přijde od dalších aktérů. Ale hlavní prvek je, aby bylo třeba, aby spotřebitel se mohl účastnit cílů komise, hlavních cílů komise, jednak digitální transformace, jednak zeleného dílu. Je tady spousta práce, máme tady před sebou mnoho e, práce, abychom lépe informovali spotřebitele, to je velmi důležité. A druhá věc, rychleji chránit spotřebitele proti podvodům, proti zneužívání online i offline. Je tady spousta iniciativ, jak zorganizovat určité určité ta ponaučení z té krize. RAPEX. Je možné postupovat rychleji tím směrem, kterým jdeme a máme už lepší koordinaci na úrovni EU, eh, lepší fungování šengenské oblasti, lepší organizace hranic. Jistě, je tady vazba mezi situací na hranicí a eh, zdravotní situací v dané zemi. Takže to musíme brát v úvahu. A budu rád, když mi výbor dá nějaké návrhy, eh, připomínky. Jsem si jistí, že bude možné eh, přijít na, na radu v listopadu Měli jsme konzultace s budoucím německým předsednictvím a poté bude, to bude naším úkolem eh, jako implementovat tu agendu s novými kroky. Samozřejmě jsme na začátku tohoto procesu a ještě jednou děkuji za možnost výměny názorů s vámi a doufám, že v příštích týdnech budeme mít možnost udělat pokrok to byla diskuse se spravodajem. Doufám, že budeme mít příležitost něco uzavřít v budoucnu a dosáhnout nějakého pokroku. Ehm, co se týče ochrany spotřebiteli a nebo nových práv pro spotřebitele. Vám, pane komisaři Reindesi, my vám děkujeme za vaši ochotu se s námi zapojit do diskuze a bavit se o této oblasti práv spotřebitelů a těšíme se na iniciativy z vaší strany. Takže tím končíme tento bod na našem pořadu jednání, ale ještě jsme neskončili. Máme ještě další důležitý bod, bod 10. A tam se máme zabývat kompromisními návrhy v oblasti umělé inteligence ve vzdělávání, vzdělávacím kulturním audiovizuálním sektoru. A mm, máme tu pravidlo 56 eh, ve vztahu k této zprávě výboru Kult ohledně toho, jak umělá inteligence transformuje tato odvětví a spravo, paní zpravodajka představila svůj své stanovisko 2. dubna. Obdrželi jsme 120 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu stanoviska a zpravodajka předloží pokračování této práce při hledání ehm, pozměňovacích návrhů. Takže kým dávám vám slovo. Děkuji. Takže co se týče kompromisních návrhů, snažili jsme se zohlednit co nejvíce vstupů, které jsme dostali z, z co nejvíce politických skupin, abychom měli širokou většinu, která podpoří toto znění. A ve čtvrtek jsme měli zasedání stínových zpravodajů, tam jsme rovněž pokročili. Děkuji všem stínovým zpravodajům za i konstruktivní spolupráci v průběhu celého procesu a těším se na pokračování i eh, v průběhu hlasování 29. června. Chci vypíchnout eh, několik věcí, které mě těší. Jeden vzdělávání je vnímáno jako sektor, kde hrozí některé eh, základní rizika aplikací umělé inteligence, takže musíme vytvořit rámec pro vysoce rizikové aplikace umělé inteligence. A sdílené eh, technologie, včetně AI, by neměly se koncentrovat pouze v několika málo firmách. Proto bychom měli podporovat řešení, která jsou open source, co nejvíce otevřená a sdílená. A chceme také eh, zakázat všeobecné monitorování a chci, aby eh, perspektiva výboru IMCO byla zohledněna v tomto stanovisku. Ještě jednou děkuji všem stínovým, stínovým zpravodajům za spolupráci. Děkuji. A nyní dostanou slovo stínový zpravodajové. Pan Salvatore De Meo dostává slovo jako první za EPP až dvě minuty, pokud chcete. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za její odhodlání, za její ochotu, za její otevřenost. Ovšem, jakožto zástupce EPP, musím zopakovat, že ještě nejsme zcela spokojeni kompromisním návrhem číslo 9 o automatických, automatických systémech o tedy odstraňování nelegálního obsahu. Naše skupině se nelíbí, když toto automatické odstraňování je popisováno jako nespolehlivé. My uh, chceme formulaci, která zohlední i náš názor, protože je uh, pravda, že tyto systémy nejsou ve všech případech dokonalé. Musíme je nadále zlepšovat, ale nemůžeme říct, že jsou svou podstatou nespolehlivé. EPP ví, že tedy hlasování je koncem června a my žádáme aby zpravodajka a další skupiny nám pomohly najít řešení, které uspokojí všechny i nás. A věříme v ducha spolupráce a chceme vyjádřit náš postoj, co se týče hledání kompromisního řešení. Děkuji. A nyní za S a D Brando eh, Benefit. Dvě minuty. Eh, Děkuji. Děkuji paní zpravodajce za to, že zapracovala věč, většinu pozměňovacích návrhů, pozměňovacích návrhů naší skupiny. Děkuji všem kolegům za tento přístup k vyjednávání. Téma je zásadní, ale nebylo dostatečně eh, probráno zejména školy, které budou používat tuto novou technologii, tak pro ně z toho vyplývá celá řada zcela základních eh, problémů ochrany dat těchto nezletilých osob, které jejichž data se můžou dostat do rukou pár velkých korporací. Ale vzdělávání je veřejným statkem a je důležité zopakovat a potrhnout potřebu veřejných investic do této oblasti a také, abychom zajistili, že budou tyto systémy co nejvíce open source, eh, zejména v těch rizikových případech. Nemůže to být jenom nějaký krátký seznam, co se týče možných škod, musíme vzít v potaz také pozměňovací návrh 5. Čili přihlédnout k, ke specifikům eh, osnov v oblasti umělé inteligence a důvěrnost a eh, průmyslová tajemství musí být vyvážena přístupem pro všechny, včetně malých a středních podniků. Je dobré, že většina, eh, v podstatě všechny firmy chtějí a aby nedocházelo k všeobecnému monitorování obsahu. Takže děkuji za tento vyvážený text. Jsou tu některé body, které stojí ještě za zdokonalení, ale myslím, že dosáhneme většiny. Děkuji, Brando. A nyní za ID Alessandra Basso, prosím, dvě minuty. Grazie, presidente. Grazie ancora alla Děkuji vám. A děkuji také zpravodajce. Nejprve vidím, že mnoho našich příspěvků bylo přijato, například do kompromisu 5. A pokud jde o kompromis 1, stále ještě nesouhlasím s odkazem na směrnici 720 lomeno 2019 o copyrightu. Protože ta ještě nebyla transponována všemi členskými státy, takže nevíme, jaký může být její dopad. A kromě toho panují značné, panují značné neschody v průběhu schvalování. Takže myslím si, že takovýto odkaz se zdá trošku riskantní. A přestože jsem se účastnila schůzi stínových zpravodajů, tak nevím, jak to dopadlo s pozměňovacím návrhem 111, který jsem podala ohledně označování produktů podle věkových kategorií abychom mohli dát okamžitý, eh, okamžitou možnost výběru každému, kdo používá službu. A takhle by bylo možné označit tu službu za příliš složitou nebo příliš jednoduchou v závislosti na věku. Pak je tu také odkaz na eh, uspůsobování technologií na míru, ale já bych chtěla zdůraznit, že když se podíváte na ten katalog, tak e, jsou tu audiovizuální obsahy e, také na základě věkových kategorií studentů. A já si stále myslím, že něco takového by bylo nutné, nicméně žádné pozměňovací návrhy k tomuto textu nebyly e, brány v potaz. Děkuji a nyní za paní Svenja Hán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za dobrou práci. Děkuji Kim zejména za otevřenost našim návrhům a děkuji za přijetí mnoha pozměňovacích návrhů za Renew Europe. Zejména bych chtěla zdůraznit dva body, které pro nás byly velice důležité a já jsem ráda, že si je začlenila. Za prvé jsme podpořili eh, přístup open source technologie, které jsou eh, kupovány za veřejné peníze nebo které používají veřejné instituce, by měly být na základě open source. Open source je klíčový hnací motor inovace, bezpečnosti, veřejné účasti a transparentnosti. Kromě toho eh, přístup open source eh, přispívá k férové hospodářské soutěži a brání tomu, aby trhu dominovalo pouze několik málo velkých hráčů. Dále jsme vyjasnili text, pokud jde o otázku vysoké rizikovosti. Teď je jasné, že ne každá aplikace používaná ve, školním, ve školském sektoru má být považována za rizikovou. Podporujeme takto inovaci především eh, malých a středních podniků a startupů, aniž bychom je zatěžovali zbytečnými kritérii. Připouštíme, že určité riziko lze očekávat eh, od určitých eh, umělých inteligencí v sektoru školství, ale to jsou body, které společně s mnoha dalšími byly už projednány od zveřejnění první verze textu a jsem si jistá, že tento text nalezne většinu a děkuji za velice inkluzivní práci. Děkuji, Svenio. Nemám tu nikoho za ECR, ale za GUE NGL tu máme Ansofi Pelletier. A takže dvě minuty, prosím. Merci, madame la Merci pour votre écoute. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji, že jste se pokusila najít kompromisy. Mm, a mm, jste k dispozici všem frakcím, eh, která musí být eh, dostupná pro co největší počet. Nesmí to být pouze eh, se řídit tržní logikou. Nicméně jsou tady velké rizika Eh, zvýšení eh, nerovnosti ve vzdělání, eh, nové možnosti umělé inteligence, koncentrace těchto nástrojů do, jenom do několika rukou. Proto tyto aplikace jsou vysoce rizikové. Musí být předmětem dohledu veřejného a jako zpravodajka mm, prosazujeme open source, je důležité, to důležité v rámci rozvoje umělé inteligence nereprodukovat monopolizaci sektoru. Litujeme eh, toho, kdy se někdo odvolává na eh, obchodní tajemství, eh, což je pro, jde proti vašemu boji proti monopolu některých podniků. Děkuji. Uh, tak a teď paní zpravodajka jistě má co říci a vyjádřit, může se vyjádřit k těmto příspěvkům stínových zpravodajů. Prosím, Kim. Děkuji moc krát za všechny komentáře. Jsem velice ráda, že jsme se k sobě přiblížili během hledání kompromisů. A pokud jde o žádost EPP, tak eh, já o tom ještě budu diskutovat se svým týmem. Jsem velice ráda, že většinou eh, souhlasíte s odkazem na open source, to je podle mého názoru zásadní. Je potřeba vytvořit rovné podmínky pro všechny hráče na trhu a zvýšit taky bezpečnost studentů. A myslím si, že je velice důležité, abychom touto zprávou vyslali signál, že nechceme, aby eh, trh ovládalo několik málo eh, firem, které by takto ovládaly náš eh, školský systém, ale naopak chceme vytvořit prostředí, kde se může zapojit každý. Takže děkuji moc krát a těším se na hlasování. Děkuji, Kim. A já k tomu dodám, že hlasování ve výboru IMKO se bude konat 29. června. Tím jsme u konce tohoto bodu a krásně stíháme čas. Máme ještě bod různé. Nevím, jestli někdo něco má. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil reálně ani virtuálně. Takže oznámím, že příští schůze se bude konat 29. června Proběhne také eh, další, spole, bude to další společné odpoledne eh, po dvou hodinách 1.45 eh, až 3.45 a potom 4.45 až 6.45. Pokud vím, tak ten druhý slot je potřeba ještě potvrdit, ale už si ho můžete poznamenat do diářů. A stejné to bude následující týden, 6. července. 13.45 až 15.45 a 16.45 až 18.45. Takže teď budeme muset trošku zapracovat vzhledem k tomu, že potom nás čeká letní přestávka a poslední eh, schůze se bude konat v úterý ráno 7. července od 9 do 11 a poté bude následovat schůze koordinátorů. Sekretariát ještě všechny tyto termíny zašle písemně co nejdříve. A s těmito posledními informacemi můžeme ukončit schůzi. Děkuji, že jste tu s námi byli a že jste nás sledovali ze svých domovů a kanceláří. Děkuji.